zde jedno sdělení. Už rovněž pan předseda na začátku tohoto zasedání o tom hovořilo. Eh, odvolání pana Bonanyho a pana Korvina Mikeho bylo proskoumáno a eh, bylo zjištěno a konstatováno, že ehm, sankce začínají zítra.